Zahajuji zasedání. První bod na pořadu jednání je prohlášení Evropské rady a komise na téma závěry zasedání rady se 17. a 18. října 2019. Než zahájíme diskusi, rád bych vás informoval, že v rámci Catch the Eye a modrých karet lze použít ten standardní systém, ale můžete se hlásit také elektronicky, přičemž potřebujete k tomu svou hlasovací kartičku. Chcete-li se zaregistrovat do Catch the Eye, můžete tak činit již od teď až do konce řádné diskuze. A bez dalších odkladů dávám slovo eh, panu Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedo, milý Davide. Vážení europoslanci a europoslankyně, dovolte mi představit vám nejnovější zprávu ze zasedání Rady. Zaměříme se na tři věci. Jednak Rada odsoudila jednostranou tureckou vojenskou akci na severu Sýrie. Nenecháme se oklamat tím takzvaným klidem zbraní. Turecko musí ukončit svou vojenskou akci permanentně, stáhnout své jednotky a respektovat mezinárodní humanitární právo. Cokoliv jiného bude znamenat nepřijatelné utrpení lidí, vítězství islámského státu a vážnou hrozbu pro bezpečnost Evropy. Rada rovněž potvrdila svou plnou solidaritu vůči Kypru, který čelí nelegálním tureckým vrtům u svého pobřeží. Co se týká Brexitu, Rada potvrdila dohodu eh, našeho vyjednavače a vlády premiéra Johnsona. Jak víte, tato dohoda je založena na dohodě, kterou jsme dohodli s předchozí vládou. Změny se týkají protokolu k Irsku a Severnímu Irsku, čemuž se neformálně říká irská pojistka. To, že pan Johnson akceptoval, že budou celní kontroly při vstupu do Severního Irska, nám umožní vyhnout se kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem a zajistí to integritu jednotného trhu. Zrevidovaná dohoda je pro EU přijatelná a možná za prvé proto, že získala podporu Irska, za druhé získala podporu Evropské komise, což zajistí, že eh, naše veškeré vyjednavací cíle jsou naplněny. A za třetí, protože se vyhýbá scénáři chaosu v případě Brexitu bez dohody. Na straně Rady jsme právě finalizovali potřebné kroky pro schválení této dohody ze strany EU, přičemž ty právní texty jsou nyní u vás. Evropský parlament teď musí sehrát svou roli, která je také velice důležitá. Situace je poměrně složitá. Po událostech, po víkendových událostech ve Spojeném království a po žádosti britské strany prodloužit proces podle článku 50. Nyní konzultuji s ostatními lídry, jak zareagujeme a v příštích dnech v té věci rozhodneme. Je zřejmé, že výsledek těchto konsultací bude do značné míry závislý na tom, jak se rozhodne britský parlament, případně jak se nerozhodne britský parlament. Měli bychom být připraveni na všechny eventuality. Ale jedna věc musí být jasná. Jak jsem řekl premiéru Johnsonovi v sobotu, Brexit bez dohody nikdy nenastane na základě našeho rozhodnutí. Finally, the... Na závěr lídři vedli velice složitou debatu ohledně rozšíření Unie. Na základě jasných doporučení komise se velmi výrazná většina eh, členských států rozhodla zahájit přístupová jednání se Severní Makedonii a Albánií. Bez ohledu na to však požadovaná jednomyslnost minulý týden nenastala. Podle mého názoru toto byla chyba, já jsem to řekl ostatním šéfům vlád a hlavám státu a řekl jsem to poměrně jednoznačně. A nyní mohu jedině doufat, že si kolegové vyvodí ty správné výsledky ještě předtím, než budeme v květnu jednat na samitu v Záhřebu, tedy v květnu 2020. Společně eh, s dezignovanou předsedkyní komise von der Leyenovou jsme také řešili budoucnost Evropské unie v rámci strategické agendy, řešili jsme budoucí rozpočet EU a priority příští komise. Jsme odhodláni, aby EU byla dále na špici boje proti změnám klimatu. Potřebujeme sociálně spravedlivou transformaci do zelené ekonomiky. To není jenom nutnost, je to také příležitost pro zlepšení našeho životního prostředí a vytváření pracovních míst. Vzhledem k tomu, že toto je mé poslední vystoupení zde společně s Jean-Claudem Junckerem, rád bych mu vyjádřil své poděkování za odvedenou práci. Bylo to velice obtížných pět let pro Evropskou unii Nicméně vždy se nám podařilo spolupracovat v dobré víře. Naše konkrétní role a e, různící se názory občas znamenaly politickou neschodu. Ale bez váhání mohu říci, že Jean-Claude byl vždy odevzdaným Evropanem a Evropě vždy dobře sloužil. A jsem velice hrdý na to, že tě mohu nazvat svým přítelem. Díky. Rovněž bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za pět let dobré spolupráce. Neznamená to, že jsme se vždy shodli. Bá naopak. Ale vždy jsem vás respektoval v rámci toho, že jsme sdíleli stejný cíl, tedy že jsme chtěli chránit Evropskou unii a naše obyvatele. Děkuji vám za pozornost. Grazie, prezidente Tusk. Děkujeme, pane předsedo Tusku. Teď má slovo předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Prego, prezident. Mille grazie, signor presidente. Mr. President. Vážený pane předsedo Evropské rady, milí kolegové, milé kolegyně, Minulý týden to bylo pro mě nesmírně emocionální. Byla to poslední rada, které jsem se zúčastnil společně s mým přítelem Donaldem. 147 politických rad, to bylo něco, čeho jsem se zúčastnil, možná dokonce 148 v průběhu své kariéry. A dneska je to po 105. co vystupuji zde u vás v Evropském parlamentu, zde v srdci evropské demokracie. V mnoha z těchto debat jsem diskutoval problematiku odchodu Velké Británie z EU. Skutečně jsem věnoval příliš mnoho času Brexitu v průběhu tohoto mandátu a snažil se zjistit, co udělat nejlépe pro naše evropské občany v tomto ohledu. Mnoho času, mnoho energie nás to stálo. Komise skutečně se snažila všemožně vyjednávat a opětovně vyjednávat tuto dohodu s Velkou Británií a zároveň respektovat jejich rozhodnutí odejít z, Vel- odejít z Evropské unie. Máme zde nový díl, novou dohodu, která představuje určitou jistotu řádného odchodu Velké Británie z EU. Znamená to ale obrovský kus práce, který jsme odvedli. Já jsem si vyslechl pana premiéra Johnsona stejným způsobem, jak jsem naslouchal i premiérce Mayové. Naši vyjednavači, především pan Michel Barnier, skutečně pracovali 24 hodin denně a projevili obrovskou kreativitu a odhodlání dohodu, kterou jsme dosáhli s Velkou Británií reaguje na požadavky Evropského parlamentu a řekl bych, že na všechny požadavky parlamentu. Já budu vždycky považovat rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii za smutné, ale alespoň se můžeme podívat jeden druhému do očí a říci si, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom zajistili to, že tento odchod bude řádným odchodem, spořádaným odchodem a ve stejném duchu jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom zároveň připravili Evropskou unii na všechny eventuality s respektem k tomu, co se děje na druhé straně kanálu La Manche. Musíme se nyní podívat na to, co se děje ve Westminsteru, velice pozorně to sledovat, ale není možné si představit, že by tento parlament ratifikoval tuto dohodu dříve, než Westminster dohodu ratifikuje. Musí to být nejprve Londýn a až poté my. Vážený pane předsedo, také jsme se eh, extenzivně zabývali finančním rámcem na příštích sedm eh, let na zasedání rady. Dovolte mi na tomto místě do zápisu ještě jednou říci, že jsem toho názoru, že Už se nám krátí čas, eh, protože budeme ještě dlouho potřebovat eh, jednat na radě a jinde. Pokud budeme čas ztrácet i nadále, dostaneme se v prvních dvou letech finančního rámce do značných finančních obtíží. Je ale důležité, aby členské státy a ostatní aktéři věděli, jaký rámec, jaký finanční rámec bude pro příštích sedm let platí. Potřebují to studenti na Erasmu, potřebují to výzkumníci a mnoho ostatních. A my nemáme právo těmto, ty, tyto důležité partnery pro evropský projekt vodit za nos jenom protože nejsme schopni se sami dohodnout. Rád bych řekl naprosto jasně, že eh, navržený rozpočet ze strany Evropské komise představuje minimální možný rozpočet. Je to minimum a návrhy, které leží na stole, ty nejnovější návrhy finského předsednictví rady, nejsou přijatelné. Evropu a její budoucnost nelze řešit jedním procentem hrubého domácího důchodu. To nejde. My jsme rovněž hovořili o rozšíření, vážený pane předsedo, a jsem nesmírně smutný, pokud jde o rozhodnutí rady v tomto ohledu, protože Albánie a Severní Makedonie skutečně měli právo očekávat, že zahájíme přístupová jednání. Udělali obrovské úsilí, odvedli veliký kus práce a je to obrovská chyba, že není možné zahájit přístupová jednání se těmito dvěma zeměmi. Je to obrovská chyba, protože to postihne tyto dvě země zásadním způsobem. Protože pokud Evropská unie dává určité sliby a nerespektuje tyto sliby, tak je nebude respektovat ve světě nikdo. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát, pane předsedo Junkre. Teď si vyslechneme předsedy jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu. Jako první má slovo Manfred Weber za EPP. Děkuji mnohokrát. V první řadě bych rád poděkoval Donaldu Tuskovi za pět let odvedené práce pro eh, naši společnou Evropu. Udržel radu pohromadě a i na této velice složité půdě dokázal vybojovat své cíle. Hovořil si o tom, že všichni bojujeme za společný nápad, za společný projekt. Já si myslím, že Ehm, zde v tomto parlamentu je jistě snazší tuto společnou ideu obhajovat než u tebe, takže ještě jednou jménem celé frakce EPP ti děkujeme za odvedenou práci. Vážení kolegové a kolegyně, poslední zasedání rady ehm, ve věci Turecka bohužel nerozhodlo tak, jak jsme si přáli. Ehm, zažíváme zde vpád do Sýrie, který porušuje všechna lidská práva, přičemž v boji proti islámskému terorismu zahynulo více než 11 tisíc Kurdů. V tamních táborech, v tamních věznicích je více než 12 tisíc bojovníků ISIS. Nevíme, co se s nimi stane a proto je e, škoda, že Rada nedokázala odsouhlasit potřebná opatření. Seznam e, problémů s Tureckem je dlouhý. E, nelegální vrty u Kypru, porušování lidských práv, zásahy proti novinářům, vpád do Syrie a Říkáme si, kde je tedy ten jasný signál Evropy v tom smyslu, že to odpovídajícím způsobem odsuzujeme. E, neustále hovoříme o tom, že se nás to dotýká, ale to už nestačí. Máme víc než dost možností. My jako EPP jsme toho názoru, e, že dokud Turecko bude jednat takto agresivně, musíme hovořit o jasných konsekvencích, včetně hospodářských konferencí. Není možné, abychom Turecku dávali možnost profitovat z celní unie a z vnitřního trhu a na druhou stranu jim umožňovali takovéto agresivní chování. Za další, co nás zaměstnává, je samozřejmě víceletý finanční rámec, finanční otázky. Finska, finský návrh, to je provokace Evropského parlamentu. Jean-Claude Juncker řekl, že to, ten návrh nestačí pro řešení budoucích témat a já bych rád řekl velice jasně, že zde Evropský parlament bude hrát roli a rada nesmí riskovat, že návrhy na budoucnost Evropy pak budou v Evropském parlamentu zamítnuty. A proto apeluji na všechny, aby Evropská unie měla dostatek prostředků. Nové úkoly znamenají nové peníze a uh, už rozpočet na rok 2020, který se vlastně v několika málo dnech dostane k nám na stůl, v tomto smyslu musí být příkladem. Není možné, abychom do budoucna na výzkum, na mladé lidi, na Erasmus škrtali peníze. Toho se EPP účastnit nebude. A pak, kolegové a kolegyně, zde je ta historická chyba, to historické selhání rady z minulého týdne Severní Makedonie a Albánie. Těm byl upřen výhled na možné přistoupení. Stojíme tak před otázkou, zda exportujeme stabilitu na Balkán, anebo zda importujeme z Balkánu nestabilitu do Evropy. Tako, ta otázka stojí. V této věci minulý týden došlo k vážnému selhání rady v, te, v, v tento historický okamžik. Oběma zemím jsme mnoho upřeli. Severní Makedonie musela dokonce změnit svůj název, aby vůbec tuto perspektivu měla. Oni se snažili, pracovali na tom a najednou se jim zabouchly dveře před nosem. To je vážná ztráta důvěryhodnosti, kterou zde dnes zažíváme a je to odpovědnost šéfů vlád a hlav států. Kolegové, já jsem jednoznačně pro, abychom přeskoumávali naše, naše struktury, zda bychom ten přístup, eh, proces přistoupení do budoucna neměli do budoucna přehodnotit. Já jsem pro. Ale neřekli jsme snad Albány a Severní Makedonii, eh, jak to bude dopředu, no neřekli jsme jim to. A proto si myslím, že bychom s nimi měli jednat fér. Ještě mi dovolte zmínit jeden eh, stranicko-politický aspekt. Zástupci EPP v radě jednotně podpořili přístupovou perspektivu Severní Makedonie a, a, a Albánie. Byli to dva zástupci eh, Renew, pan Macron a pan, pan Rutte, kteří eh, byli proti. Já apeluji na to, abychom společně pracovali na tom, aby obě země dostali tuto perspektivu zpět. A pak ještě několik slov o Brexitu, kolegové. Počkejme, dejme si kafe, počkejme na to, nebo Čaje, ano, máte pravdu, můžeme si dát i šálek čaje, samozřejmě a počkáme na to, jaká informace přijde z Londýna. Je pozitivní, že zde máme kompromis, Michel, Jean-Claude Juncker, vyjednavači, pan Johnson našli řešení, žádná pojistka, žádná tvrdá hranice, čili to je pozitivní, to je dobrý kompromis. No a nyní samozřejmě dolní sněmovna, jakož i horní sněmovna britského parlamentu budou muset v Londýně rozhodnout, no a uvidíme ten výsledek, zda došlo k akceptaci či ne. Čili jsme v rukách Londýna, my čekáme na jejich rozhodnutí a my zde v Evropském parlamentu rovněž máme stejné právo podívat se na text, který bude na našem stole, analyzovat ho, není důvod někam spěchat, můžeme to prodiskutovat na úrovni výboru AVKO a i poté na plenárce mezi jednotlivými politickými frakcemi. Čili skutečně si myslím, že to bude kvalitní rozhodnutí. Prostě Evropský parlament je rovněž velice důležitým orgánem, který bude provádět nejenom technické hodnocení, ale skutečně hloubkové hodnocení této dohody. Ale jsem rád, že došlo kvalitnímu, pozitivnímu rozvoji v této negativní záležitosti, která se týká Brexitu a myslím si, že všechny naše země se mohou díky tomu těšit na skvělé zítřky. Děkujeme, pane předsedo Webre. Slovo má kolegyně Garcia Perez za SAD. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, také já chci využít eh, této rozpravy, abych vám předala poděkování za naši frakci. Ano, byla tady celá řada momentů mezi radou a mezi parlamentem, kdy byly určité neschody, ale současně také musíme říci, že na mnoha příležitostech jste osobně přispěl k tomu, aby abychom eh, si stanovili společné cíle, pro které pracujeme. Eh, dámy a pánové, pane předsedo, tento, tato Evropská rada měla obzvlášť důležitý význam právě v této eh, situaci. Jednak tady byla otázka Brexitu a jednak tady také byla otázka legislativy, eh, která je tak velice důležitá a pro kterou musíme připravovat rozpočet. Ano, je to velmi důležitá otázka. Sociální demokraté vždycky eh, si přáli, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Eh, teď ovšem došlo k tomuto důležitému okamžiku a eh, tuto sobotu eh, britský parlament vlastně rozhodl, že není možné opustit EU bez dohody. Teď musí pokračovat britský parlament, zejména dolní sněmovna, ve své práci a teprve až britská dolní sněmovna rozhodne, teprve potom budeme moci my v Evropském parlamentu splnit naši odpovědnost a konat, jak bude nutné. Chci poděkovat eh, panu Mišli Barnierovi eh, za jeho úsilí a také jsem ráda, že naše 27. zůstala jednotná v tomto úsilí. Toto rozhodnutí, toto eh, jasný postup rady během celého vyjednávání o Brexitu. To všechno teď musíme dále projevovat, abychom si stanovili jasný směr pro EU na nadcházejících pět let. Teď je třeba přeměnit slova v činy. Eh, občané ve volbách eh, po nás chtěli novou Evropu, ekologičtější, pevnější v obraně právního státu a také více odhodlaná eh, prosazovat rovnost, sociální práva ve svých rozhodnutích. A tady Evropská rada musí ukázat jasný leadership, musí vzít na sebe závazky, které jsou v této době nutné. Dutné. Tady jsme hovořili o tom, že Evropská unie by v roce 2000 2050 měla být uhlíkově neutrální, ale bohužel eh, to nemělo jednotnou podporu všech nejvyšších představitelů státu a vlád. My, sociální demokraté, eh, si přejeme, aby to byla absolutní priorita pro budoucí komisi. Bude to úspěšné pouze v případě, když do toho vložíme všechny potřebné prostředky, eh, když se budou, budeme brát v úvahu v situaci malých a středních podniků, všech pracujících, rodin. Tady musíme mít jasný plán, investiční plán, který bude eh, brát v úvahu spravedlivé řešení. Proto potřebujeme mít eh, ambiciozní finanční rámec. Eh, potřebujeme tedy jasně splnit ty cíle, které jsme si pro rozpočet stanovili v roce 2018. My stojíme pevně na své pozici. Potřebujeme takový rozpočet, který má vlastní zdroje, které, odrážejí priority Evropské unie. A tak chceme také mít prostředky pro financování těch zásadních politik, zemědělství, soudržnost, rybolov. Tady musíme mít dostatečné prostředky, eh, abychom řešili problémy, jako je migrace, zahraniční vztahy, eh, obranu <clears throat> a také řešit eh, ekonomické problémy, které dopadají na naše mnohé občany. <clears throat> Tady je potřeba řešit otázky, jako je nezaměstnanost v Evropě, bojovat proti chudobě, zejména chudobě dětí a mladých. A e, potřebujeme tedy ambiciozní rozpočet, aby Evropa rostla. To je cíl, aby Evropa rostla. A proto nemůžeme e, přijmout nic méně než 1,3 e, hrubého HDP. Eh, tady jen takovým způsobem bude možné splnit eh, své závazky. Také Evropská komise toto musí splnit. Evropa by eh, nebyla důvěryhodná, kdyby žádala od svých sousedů závazky a pak jim zavřela dveře před nosem, když závazky splní. <clears throat> Musíme tedy vzít úvahu, jak to vypadá eh, v severní Makedonii, na severu Albánska. Ano, ušli už dlouhou cestu a teď je třeba, aby to vyvrchovalo, eh, aby tady byla jasná situace pro Evropská unii, splnili se závazky vůči <clears throat> západnímu Balkánu a aby se také zajistila bezpečnost celé Evropské unie. Potřebujeme také více závazků v mezinárodní eh, sféře musíme odsoudit vojenský zásah eh, Turecka. Eh, litujeme, že Evropská rada nepřijela nějaké konkrétní projevy tohoto odsouzení. Musíme vyslat také eh, zprávu solidarity vůči Kypru. Není možné, aby Turecko pokračovalo v těch nelegálních vrtech v příslušné oblasti, které spadají pod kyperskou svrchovanost. Ano, Vážení kolegové, potřebujeme tedy se všichni zapojit do splnění těchto závazků. Tento Evropský parlament bude na úrovni, na té vysoké úrovni, kterou vyžadují ehm, všechny ty úkoly, které máme před sebou a naše odpovědnost. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan kolega Čološ. Děkuji, za slovo, vážený pane předsedající. Nejprve bych, jestli dovolíš, Donalde, ti řekl, že jsem s tebou spolupracoval na radě, na komisi, nyní v parlamentu. A rád bych ti na konci tvého mandátu řekl, že jsem si vždycky vážil tvé kvality, tvůj příspěvek, pokud jde o jednotu Evropy a jak se vystupoval jakožto vlastně první předseda rady, který pochází z východní Evropy. Rád bych ti poděkoval za to, co jsi udělal pro Evropu. Pokud jde o radu a její výsledky Brexit, my jsme skutečně vždycky už tak nějak několikrát věřili, že vidíme světlo na konci tunelu, ovšem naši britští přátelé mají hodně imaginace, představivosti a vždycky v podstatě to nějak prodlouží a nemáme zde pořád konečné rozhodnutí britské deníky nás vždycky kritizovali v Evropě, že jsme příliš kreativní. No jenom vidíme, že i oni jsou schopni stejné kreativity. Ovšem, pokud by to bylo pro dobrou věc, proč ne? Především pokud jde o nás, o parlament, tak my se opravdu těšíme, že zde máme konečně dohodu. Rád bych poděkoval za skvělou práci panu Bartnierovi i jeho spolupracovníkům. To znamená, že skutečně by to byl odchod z Evropské unie s dohodou, což je pozitivní a nyní čekáme na ukončení této práce na straně eh, parlamentu v Londýně. My prostě nemůžeme v Evropském parlamentu udělat toto rozhodnutí před závěrečným ratifikováním této dohody v britském parlamentu. Samozřejmě, že musíme převzít naši odpovědnost v tomto ohledu, ale tak, jak to už řekl přede mnou Manfred, nejde o Evropský parlament, no, který by snad měl nějak urychlit svou práci, to určitě by nemělo mm, k tomu dojít, určitě k tomu nedojde tento týden. A pokud jeho o další body, které se týkají výsledku rady, ještě zmíním dva. Rozpočet a rozšíření. Rozpočet. Naše skupina se zabývala i usnesením Evropského parlamentu, pracovala na něm, žádáme, aby Evropa byla ambiciozní a aby jsme měli dostatečný rozpočet, musíme převzít naši zodpovědnost, nejenom pokud jde o silný rozpočet, ale zároveň poukázat na to, že nemůžeme pouze jednat o nějakých číselech a na tom budovat Evropu, ale musíme mít konkrétní ambice. Musí to být, pouze, musí to být sdílení finančních závazků všech členských států a pokud jsme skutečnou Evropskou unii, musíme pracovat jen vlastních seriózních zdrojích a vybudovat rozpočet Evropské unie, který bude skutečným evropským rozpočtem. A nyní k rozšíření. Rád bych vám řekla, jakožto Rumun, eh, člověk ze země, která měla obrovské výhody z rozšíření Evropské unie, bych chtěl říci, že politika rozšíření musí být v srdci našich politik. Nemůžeme si představit silnou Evropu, aniž bychom zůstali otevření vůči našim sousedům a těm, kteří věří v Evropu, možná ještě více než některé z těch zemí, které již jsou v Evropské unie. To znamená, že naše dveře musí zůstat otevřeny. Evropa musí být motorem, který povede peleton demokratických reform. Nemůžeme žádat do těchto zemí, aby prováděli reformy a neposkytnout jim skutečnou ambici a skutečnou ideu možné evropské perspektivy. A zároveň chápu tu snahu rozšířit samozřejmě naše perimetry, posílit naše instituce a právě proto očekáváme s napětím i konferenci o budoucnosti Evropy. Ovšem to samozřejmě by nemělo zhatit náš proces dalšího rozšíření. Naše dveře musí jasně zůstat otevřeny. Děkuji vám. Děkujeme. Slovo má kolega Lamberts. Vážení kolegové, toto mi dává pocit deja vu Eh, no tady i dokonce Britové používají francouzský výraz pro takové situaci. Už jsme tady byli. V listopadu 2018 proběhla eh, Evropská rada, která tehdy eh, oslovovala dohodu dosaženou s britskou premiárkou. Ale víme, jak to pak dopadlo s touto dohodou v britském parlamentu. A teď jsme tady vlastně ve stejné situaci znovu. Je tady jiná varianta dohody a nyní je všechno opět v rukou v britského parlamentu parlamentu, dolní sněmovny i sněmovny lordů. A e, buď e, to budou ratifikovat, a já zdůrazňuji ratifikovat, ne vyjádří širokou dohodu, ale budou ratifikovat tuto dohodu. A pak e, parlament samozřejmě udělá svou práci. Nedovedu si představit, pane eh, předsedo rady, že rada by nedovolila tomuto parlamentu eh, mít k dispozici potřebný čas na eh, zvládnutí té ratifikace. Ano, jistě, samozřejmě, zde se projevuje úcta parlamentu a já vím, že tady vzájemná úcta je a věřím, že to tak také zůstane. A také je možné, že britský parlament odmítne ratifikovat eh, tuto dohodu. A v takovém případě řeknu jednu věc. Pokud eh, nechcete nebo nemůžete takovou věc udělat, vážení kolegové v britském parlamentu, eh, pak musíte mít tu odvahu, abyste tady tuto dohodu nebo dohodu dosaženou s Terezou Majovou předložili lidovému hlasování. A já řeknu, že to je vlastně jediná možnost, jak dospět k rozhodnutí, protože víme, že v každém případě tady se rozhodnou Britové a my budeme respektovat jejich rozhodnutí. E, ano, chtěli bychom, aby Velká Británie zůstala, ale když velká většina přijme tuto dohodu, no tak to budeme respektovat a budeme dále postupovat v přátelských stazích. A ještě bych chtěl říct si pár slov k otázce rozšíření. Pro nás je naprosto jasné, že západní, západní Balkán e, směřuje k Evropské unii. Není v zájmu nikoho, ani občanů těch zemí, ani občanů Evropské unie, Eh, v zájmu nikoho není ponechat tyto eh, země v takovém jakémsi limbu, v mlhovině, eh, která by mohla vést k tomu, že tyto země upadnou mimo situaci demokracie a právního státu. Takže pro nás je to naprosto jasné. Rozhodnutí rady, a já jsem rád, že jsem slyšel, pane Tusku, pane Junkere, že to říkáte, odmítnutí eh, rady respektovat naše závazky, protože o to jde respektovat naše závazky, eh, protože vůči Severní Makedonii a Albánii jsme měli závazky, tak to je, to naše rozhodnutí je opravdu velkou chybou, velká chyba eh, ze strany Evropské unie. Já vím, že je tam zapotřebí jednomyslného rozhodnutí. Velká většina členů Evropské rady chtěli pokročit vpřed, ale bohužel tady konkrétní členové Evropské rady to zablokovali. A nejde přece o to uzavřít eh, jednání o přistoupení, jde o to zahájit je. To je samozřejmě velice důležité. Přece víme, že taková jednání o přistoupení budou trvat velmi dlouho a my samozřejmě chceme dát veškerý možný čas pro prohloubení Evropské unie, bude-li tady politická vůle to udělat. Připomeňte si, když byl Emmanuel Macron zvolen, oslavovali jsme toho velkého Evropana. No, teď se ukazuje, že možná není ani tak velký, ani tak Evropan, jak jsme si mysleli slyšeli. Děkuji. Prezidente Bay, prego. Slovo má kolega Bay. Merci, monsieur le président. Euh, la Turquie a largement... Děkuji. Turecko samozřejmě znamenalo velikou část našich debat, eh, v podstatě nejenom na radě, ale posledních 45 let. Kypr, členská země, která není chráněna, proti této agresi ze strany Turecka. Víme o ilegálních vrtech právě v teritoriálních vodách Kypru. Několik posledních týdnů vedou ilegální operace, porušují veškeré mezinárodní právo v Syrii a toto samozřejmě znamenalo, že džihadistické skupiny se tam posilují, Al-Nusra, Daesh a Evropská unie v posledních letech eh, dala této zemi přes 5 miliard eur v průběhu migrační krize. Hmm, vidíme, že ale oni to neřešili správným způsobem a Erdogan neustále vydírá Evropskou unii a tvrdí, že zde pustí všechny tyto migranty do Evropy. 9 miliard eur jsme tam dali do předstupních fondů. No a my prostě v podstatě bychom měli přerušit tento proces přístupových jednání s Tureckem. Myslím si, že bychom neměli ho pouze přerušovat a přijít s nějakými protesty, ale okamžitě to zastavit, protože Turecko není naší součástí ani kulturně, ani geograficky, ani politicky a v podstatě brání zájmy, které jsou proti všem našim zájmům všech zemí Evropské unie. Evropská rada se samozřejmě věnovala i víceletému finančnímu rámci, vlastním zdrojům, hovořili jsme o možných řešeních, samozřejmě daně, uhlíková daň, umělé hmoty, ovšem daně jsou čím dál tím rozsáhlejší za stejného, mm, na základě stejných pretextů a to je klima. Ovšem vidíme zde, že například znásobujeme a rozšiřujeme i obchodní dohody s zeměmi, které nerespektují vůbec tyto pravidla, například i s Erdoganem, nebo budeme zde neustále posilovat a rozšiřovat daně, které budou znamenat, že nebudeme schopni konkurovat ostatním zemím ve světě a bude to obrovská zátěž pro naše občany. A pokud jde o mm, nějakou kupní sílu. My platíme čím dál tím více a nemáme z toho téměř nic. My jsme za poslední 20 let věnovali u nás například 20 miliard eur ve Francii a k čemu to vedlo? V podstatě k ničemu. Nemáme skutečně možnost vůbec nějakým způsobem posílit a zvýšit naši eh, kvalitu života. Jeden nebo mm, polovina našich, nebo jeden eh, mm, zemědělec se zabije každé dva dny u nás ve Francii, protože skutečně je to šílená situace. Musíme eh, dávat veliký pozor na to, jakým způsobem přistupujeme k těmto obchodním dohodám mezinárodního charakteru a zároveň k tomu, co se děje v našich zemích. Děkuji. Děkuji, pan Van Orden má slovo. Děkuji, pane předsedo. My chceme, aby Evropská unie byla flexibilní, pokud jde o Brexit, aby projevila dobrou vůli. Viděli jsme, že k tomu došlo v posledních jednáních a i na radě. Je to změna atmosféry a já bych za to rád poděkovala Donaldu Taskově, Jean-Claude Junckerovi i Michelu Barnierovi. Věřím, že dojde k prské době k zvážení toho, proč si náš zvolil tu možnost odejít z EU. A já skutečně doufám, že zde budou na stole v roce 2020 technické alternativy, pokud jde o kontroly na hranici. Dámy a pánové, rada mm, se dohodla na této dohodě a chce zároveň, aby došlo k rychlému odsouhlasení z naší strany a my bychom to měli splnit, protože 31. říjen byl nastaven jako den odchodu ne britskou vládou, ale v dubnu E, Evropskou radou a skutečně zde již není vůle pro další oddalování. Někteří hovoří mm, o demokracii a že musíme počkat e, na to, jak bude reagovat britský parlament. Ovšem naše úkoly jsou mm, samostatné a nikdo by neměl převzít roli ani pan Verhofstadt eh, jakožto mm, člověka, který by to zdržoval za Brusel. Prostě dneska o tom eh, dolní komora bude rozhodovat a pokud to projde, tak to bude podle mě dobrý signál pro ty, kteří to eh, chtějí ehm, splnit. vše my skutečně není na nás, abychom to nějak prodlužovali, měli bychom se povznést nad naše rozdíly politického charakteru a ukázat to, že Evropský parlament dokáže být rozhodný, když o něco zásadního jde. Evropská unie prostě nesmí udělat další chybu v tomto ohledu. Myslím si, že Brexit by měl proběhnout bez dalšího prodlužování. Děkuji. Děkuji, slovo má kolega Šerdevan. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Výsledky zasedání rady z minulého týdne eh, nechali mnoho otázek otevřených a evidentně vůbec nepřispěli eh, k, ža- k řešení žádných problémů, ba naopak v některých otázkách eh, zhoršili status quo. Co se týká diskuse o přistoupení Albánie a Severní Makedonie k Evropské unii, my jsme vyřešili vládní krizi v Severní Makedonii, u řešení víceletého finančního rámce se přesouvala čísla a ambiciozní klimatické cíle se v podstatě neprojednávaly vůbec. Ale jsem rád, že rada převzala politické hodnocení mé frakce, tedy že vojenská intervence Turecka v severní Syrii a válka proti Kurdům není v souladu s mezinárodním právem a tím pádem se jedná o porušení lidských práv. Komise má k dispozici stejnou analýzu. A já se ptám, proč nepřejmete také naše politické řešení? Tedy, že bychom okamžitě zastavili exporty zbraní do Turecka a co je důležitější, že bychom uznali kurdskou samozprávu. To by vyvinulo ekonomický a politický tlak na Turecko, což by nechránilo jenom naši politickou pozici, ale dokonce i Kurdy. Co se týká Brexitu, v minulých letech má frakce konstruktivně přispívala k řešení této krize. V tom hodláme pokračovat. Naše priorita vždy byla zajistit pokračování mírového procesu v Severním Irsku a sociálně ochránit miliony lidí, kterých se Brexit dotkne teď eh, se dostáváme do situace, kdy všechno visí na britské dolní sněmovně. My teď očekáváme ratifikovaný text z Londýna a pokud tento přijde, hodláme jednat v rámci eh, potřebného času a rozhodnout. To vám slibuji. A pokud žádný text z Londýna nepřijde, což se může také stát, bude to na šéfech vlád a hlavách států, zda e, lhutu pro Brexit prodlouží nebo ne. Já na vás apeluji, prodlužte ji. Dejte britskému lidu šanci. Pokud budeme mít čas, vyřešíme všechny problémy. A nakonec, pane Tusku, jedna osobní, jedno osobní slovo. Přes všechny neschody, které, osobně mám, které politicky máme, osobně vám přeji v další kariéře vše dobré. Děkuji vám, Slovo má kolega Diondiusi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla omezit své stručné vystoupení k tématu Brexit. Ano, prostě eh, je to věc, která už trvá tři roky a měla by dospět k výsledku. Již tři roky víme, jaký je výsledek referenda. Výsledek je třeba eh, respektovat, i když eh, nebyl ten rozdíl pro a proti tak veliký. Ano, pan Juncker má pravdu, když říká, když řekl, že Eh, by se neměla eh, věc eh, prodlužovat. Prostě ať už s dohodou nebo bez dohody by Velká Británie měla odejít. Ano, já myslím, že je to i v zájmu Evropy umožnit Velké Británii, aby odešla. Rozhodnutí, které učinili Britové před třemi lety. Britský skepticismus má dlouhou tradici a já myslím, že to je přímo v jádru geopolitického přemýšlení Velké Británie. To je je prostě také e, věc, kdy naší tradicí je respektovat rozhodnutí. Evropská unie musí jasně říci, jaké jsou tady výzvy, před kterými stojíme a musíme jasně říci, jaké jsou priority. E, Evropa e, musí čelit migraci, rozdílům ekonomickým, klimatickým změnám a musí přinášet návrhy řešení. Chce-li být Evropská unie úspěšná, tak musí překonat tyto překážky a Post brexitová situace musí eh, vést tomu, že budeme velmi jasně říkat, jaký je náš postoj k novým kandidátům a musíme také velmi eh, pečlivě sledovat jak interní, tak externí sabotéry všech těchto procesů. Pokud jde o eh, Spojené království, prostě bylo rozhodnuto, že dojde k rozchodu, rozvodu a prostě je to třeba dokončit. Děkuji. Teď má slovo kolegyně Hübner na dvě minuty. Uh, prezident Tusk. Pane eh, předsedo Tusku, pane předsedo eh, Junckere, Donalde, Jean-Claude, děkuji vám moc za vaše eh, odhodlané konání pro Evropu. Já budu hovořit o Brexitu. V nadcházejících dnech úkol našeho parlamentu bude posuzovat tuto dohodu a dospět k rozhodnutí. Musíme mít nějaké předvídatelné výsledky, jaké, jaké poči- s jakými počítáme eh, v britském eh, parlamentu a pak vyjádřit naše stanovisko poté, eh, co se britský parlament rozhodne. Ano, je tady ten pocit deja vu. My prostě nevíme, jaká bude většina v dolní sněmovně v britském parlamentu a jaké rozhodnutí tam padne. Ano, je velmi těžké dnes posuzovat, co může vzejít z hlasování. A ano, je to těžké a znovu zprávu. Prostě tady máme před sebou velké množství nejistoty eh, po celé tom dlouhém procesu. Eh, další eh, prodloužení přechodná doba, eh, která tady je, by měla být eh, užitečně využita, abychom se stali blízkými partnery i poté eh, a abychom měli velmi blízké vztahy i do budoucna. Negativní pokrytí práv mm, pracujících, využívání různých nástrojů legislativy a také to, co probíhá při slyšeních s našimi občany. Ano, to prostě je otázka otázka, jak budou respektována práva našich pracovníků do budoucna. Eh, práva pracovníků ve Velké Británii by měla být jasně formulovaná v této dohodě, která má být předložena ke konečné ratifikaci. Děkuji. Děkuji vám. A nyní na dvě minuty pan Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Evropská rada dospěla eh, k dohodě o odchodu eh, Velké Británie. Dohoda je tedy s britskou vládou a to je velmi dobré. Ano, není pochyb o tom, že EU e se nesnaží e, ztížit život Velké Británie. Byli jsme schopni dohodnout e, věci se třemi různými premiéry, s panem Cameronem, paní Mayovou a nyní s Borisem Johnsonem. Samozřejmě tato dohoda by nám měla umožnit dobrý průběh Brexitu a vyhnutí se katastrofě tvrdého Brexitu. Až do dneška Britský parlament eh, ještě nerozhodl, nerozhodl vůbec nic o této dohodě. Eh, pozice eh, naší frakce, pozice našeho parlamentu je také jasná. Nebudeme přikročovat k žádnému hlasování, dokud britský parlament neschválí dohodu. A teď dovolte, abych to řekl opravdu velmi jasně. Hlasování Eh, nejenom to konečné hlasování na plenárním zasedání, ale každé hlasování eh, v našem výboru eh, pro ústavní záležitosti říká, že tady musí být schválení britského parlamentu. To znamená obou komor britského parlamentu, dolní sněmovny i sněmovny lordů. A to schválení opravdu musí znamenat konečnou ratifikaci eh, v britském parlamentu. Eh, poté, co se projednají všechny pozměňovací návrhy. A pak tam musí být to konečné rozhodnutí, které by eventuálně také mohlo být v rukách eh, britského obyvatelstva v dalším referendu. Ano, takže my čekáme, až bude britský parlament připraven. A pokud bude zapotřebí prodloužit eh, termín odchodu, pak to je jasné. Eh, my podpoříme takové rozhodnutí a podporujeme také to velmi důležité politické prohlášení eh, předsedy Tuska, že naše rozhodnutí eh, nikdy nebude směřovat k tvrdému eh, Brexitu. Ano, naše politická frakce vás podporuje a máte i podporu celého parlamentu. Děkuji. Two... Děkuji. Na dvě a půl minuty má slovo pan Verhofstadt. Uh, Nejprve dovolte, aby řekl panu Van Ordenovi, že jsem velice rád, že si mě srovnal s panem Berkovem, protože to by bylo lepší, kdybych byl eh, po, mm, kdybyste mě srovnával eh, s panem Mukem, eh, to znamená, že mm, to je pro mě pozitivnější, alespoň si myslím, že třeba je elegantnější například. Pokud jde o postup odsouhlasení z Evropského parlamentu, to může, k tomu může dojít pouze po plné ratifikaci na straně britského parlamentu. A myslím si, milí kolegové, kolegyně, že bychom měli využít eh, stávajícího času, který nám zůstal, abychom vyřešili ty, ten poslední problém, a ten se týká práv evropských občanů, kteří žijí ve Velké Británii. Zde je ještě mnoho problémů. Jsou to je to asi 200 tisíc eh, našich občanů, kteří jsou ve svízelné situaci, potřebují pomoc, asistenci, ti, kteří například ehm, se nevejdou do toho deadlineu. Britská vláda údajně řekla, že dojde k nějaké deportaci. Prostě my musíme vyřešit tuto situaci jasně, tak aby nedošlo k žádnému takovému postupu a žádné deportaci protože je zde určitý rozdíl mezi eh, tím, proč eh, lidé tam jsou usazeni, nebo ještě v tom eh, období před tím usazením je tam takové období přechodné a není zatím jasné, jak nezávislé bude monitorování těmi orgány, které budou sledovat celou tuto záležitost. My musíme zajistit, že to budou opravdu nezávislé orgány, čili ještě předtím, než dojde k odsouhlasení dílu této dohody, tak si aby tento problém našich občanů byl vyřešen. My nechceme, aby naši občané Evropské unie byli eh, prostě mm, obětí jakéhokoliv možného skandálu v tomto ohledu, který by mohl vzniknout. A zároveň bych rád využil této příležitosti a řekl i něco pozitivního o Jean-Claude Junckerovi, ovšem vidím, že už jste není mezi námi, ale především rovněž Donaldu Tuskovi bych rád poděkoval za jeho spolupráci. Nikdy jsme nějak spolu nebojovali v těch posledních pěti letech v našich rozprávách a já bych mu rád popřál vše dobré v nadcházejících výzvách v některé z těch velkých zemí východní Evropy třeba. Hodně štěstí, Donalde. Děkuji na minutu a půl, pan Smith. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já se také omezím na Brexit, ku podivu. Eh, předsedo Tusku ze Skocko, vám děkuji za vaše chování, za to, jak věci vedete a za snahu nám nechat otevřené dveře. Ve Skotsku si toho velice vážíme, váží si toho lidé v celém Spojeném království, byl jste naším přítelem, díky. Naposledy, kolegové, když jsme o té věci diskutovali, tak jsem vyjádřil opatrnou naději, eh, ne vůči eh, lidem, kteří jednají v britské vládě, ale vůči lidem, kteří se ze všech sil snaží naprosto zdecimovat jakoukoliv dohodu, eh, která možná nastane. Nečekám, že eh, se mi dostane zadosti učinění v této věci. Viděli jsme, že Eh, příslušná vládní komise složená ze zástupců Tóriu eh, potvrdila zrušení práv evropských občanů ve Velké Británii. Před eh, referendem se říkalo, že se nic nezmění, ale věci už se mění dokonce ještě předtím, než se dohoda ratifikovala. Takže co s tím? Musíte jednat s lidmi, s kterými musíte jednat. Tak to zkrátka je. Ehm, ale možná jste si všimli, že Spojené království je uvrženo do naprostého chaosu. Vláda pana Johnsona vysí na vlásku a nelze mu věřit ani slovo, i když třeba je dobrá vůle dohodu implementovat. A Spojené království to není jen Westminster. Odkazuji vás na eh, dopis eh, premiéru Skotska a Walesu, protože skotský a velský parlament s tou dohodou také musí souhlasit a my s ní nesouhlasíme. Pojďme si říci věci na rovinu, kolegové. Není způsob, jak by Westminster mohl dokončit řádnou ratifikaci této dohody ještě v tomto týdnu. Neměli bychom eh, kredibilitu tohoto parlamentu nebo naší rady dávat v šanc kvůli eh, takovýmto podvodníkům. Kolegové, jediná možná reakce je více času. Čas zhojí všechny rány. Bylo požádáno o prodloužení termínu, ačkoliv se zaťatými zuby premiér se snaží předstírat, že o nic nežádal, ale požádal, umožněte to prodloužení. Dej, prodlužte to o rok nebo o ještě déle. Pan Johnson a jeho kolegové možná ten čas promarní, ale my ne. My budeme hledat řešení a pro řešení potřebujeme víc času. Děkuji. Elene, použil jste více času, než jste měl. Eh, Zatím jsem trpělivá, protože času máme relativně dost, ale poprosím všechny kolegy, aby dodržovali čas, aby to klíčové řekli na začátek. Na minutu má slovo pan Mojten. Eh, Paní předsedkyně, pane předsedo Tusku, pane Junkre, pane Baniere, eh, zažíváme frašku, Eh, nekončících, eh, o, o nekončícím počtu jednání. Britové se rozhodli odejít. Bylo referendum, většina, jasné rozhodnutí, ale do dneška nemáme žádný výsledek ani žádný odchod. Kdo z vás si ještě věří, že lidem vysvětlíte, jakým způsobem eh, ta ratifikace té odchodové dohody proběhne? Byli jste velice úspěšní tu odchodovou dohodu udělat co nej a nejneatraktivnější a nejnepravděpodobnější. Oproti očekávání má Boris Johnson ale většinu pro její ratifikaci. Teď to zdržujete zde vy v parlamentu a e, za pomoci svého panáka v dolní sněmovně Johna Berkova, který dělá to své, se snažíte celou věc dále zdržovat. Všichni stojíte na brzdě. Je to odporné divadlo. Já se na tento smutný spektákl dívám jedním okem, které pláče a jedním, které se směje. To, co pláče, pláče, protože jsme svědky eh, toho, jak se demokratické procesy zkreslují a staví na hlavu. A to usměvavé oko se směje proto, že eh, kolegové, naštěstí tady máme kolegy z Brexit Party, kteří vám neustále polezou na nervy, což je pro mne velkým uspokojením. Pane Mojtene, akceptujete modrou kartu od pana Ansipa? No, no, no, It wasn't a blue card. A to nebyla... Já beru zpět, to nebyla modrá karta. Nechcete modrou kartu? Ne, aha. Tak v tom případě jdeme na pana Epinka na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Rada nebyla schopna se shodnout na zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a s Albánií. Díky bohu, je to díky Francii. Zatím k žádnému přistoupení nedojde. Samozřejmě představa, že Britové odejdou a Balkánci přijdou, to rozhodně není e, směna za spravedlivých podmínek. Podívejme se na Albány se vší tou korupcí, kterou tam mají jsou na stejné úrovni jako Kolumbie nebo, nebo Panama. Podívejte se třeba na Rumunsko v roce 2007. Všichni si mysleli, že Rumunsko bylo připraveno na přistoupení, ale byl tam problém s korupcí, pak tedy přistoupili, tekly do Rumunska peníze a korupce vesele pokračovala a následovala jedna politická krize za druhou. Je to zkrátka moc. Od roku 2004 si komise v Turecku živí to monstrum jménem Erdogan, a eh, co se týká Severní Makedonie, teď Francie eh, a pan Macron všechno zablokovali. Eh, já s ním sice ne, ne, nesouhlasím vždy, ale teď mu říkám děkuji vám. Děkuji, paní Anderson, na minutu. Michael. Okay. So we, so we hope we have... Takže my doufáme, že se nám podařilo zabránit tvrdému eh, Brexitu, ale pořád je to Brexit pro sever Irska. Ano, je to ošklivý kompromis. A eh, tady vlastně nakonec, eh, tady může být dáno veto pro souhlas a už nikdy, nikdy nebude schromáždění ve Stormentu. Tato dohoda vlastně tedy ředí trošku to nejhorší na Brexitu. Zabraňuje tomu té tvrdé hranici Fersku, nebudou tam tedy celnice a budeme mít také společný režim HDP s EU. Takže vlastně krávy a ovce budou mít evropské standardy, ale lidé budou mít možná nižší britské standardy ve svých právech. Také otázka život, ochrany životního prostředí, ochrana eh, spotřebitelů, to nebude rovné, eh, nebudou rovné eh, podmínky. No, lidé chtějí to, chtějí to opravdové. Irská jednota je způsobem, jak vlastně vrátit obyvatele severu Irska do EU. A ta to parlament by to měl uznat, měl by podle toho konat a měl by také eh, vlastně eh, nezaspat za tou řídící pákou. Na jednu minutu eh, paní Harris. It's straight in front of you, the button. Takže poslanci v mém parlamentu eh, chtějí eh, tady eh, postupovat v otázce dohody. Žádná dohoda, tak jak to také vyplývá, včetně všeobecných voleb. Parlament nemá mandát pro druhé referendum nebo pro zrušení Brexitu. A přitom oni se k tomu snaží posunout Eh, od eh, mého národa, nebo můj národ byl připraven o tu možnost rozhodnout, eh, pokud se to takto vyvine. Ano, pořád se tady objevují snahy změnit výsledky hlasování o Brexitu. Já chci oslavit všechny ty, volní, všechny ty voliče, kteří v roce 2016 řekli ano Brexitu a aby se nevzdávali. Oni opravdu ukázali to nejlepší z Britů a tady čelí velkému nepřátelství. Ehm, naše eh, vyjednávání eh, tady jde, podle mého názoru, eh, musíme být odhodlaní, budou vyslyšeni. Can I... Sorry. Ms. Harris. Pani Harris. Pani Harris. Ráda bych si s vámi promluvila. Akceptujete od paní Grapíny modrou kartu? Debatu miluji. Takže paní Grapíny. doamna președintă stimată colegă în discursul dumneavoastră. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji za váš projev. Milá kolegyně, vy jste hovořila o tom, že většina občanů Velké Británie nechce změnit výsledky referenda. Odkud máte tyto informace? My nemáme tento typ informací. My jsme naopak slyšeli, že lidé jsou pro změnu tohoto rozhodnutí, dochází tam k protestům. Myslím si, že byste měla být opravdu přesná a měla byste ty informace sdělit. 54% podle toho, co jsem slyšela eh, minulý týden a rovněž 17,5 milionu lidí, kteří hlasovali v referendu. To je pořád pro mě ještě většina. So again,